další ehm, bod. Eh, to jsme, ehm, se nám podařilo dosáhnout toho, že byl přidán cíl 25 recyklovatelného odpadu plastových lahví. A tady připomínám, to mm, byl mm, hlavní cíl, je, je to jeden z první, je, jaksi, jeden z nejčastějších odpadů, které znečišťují naše oceány. 30 do roku 2030. To skutečně je takové palivo pro eh, oběhovou ekonomiku. Cigaretové filtry, to jsou také plasty. Eh, Rada a komise to, tyto cíle neakceptovala. Eh, eh, naopak se nám podařilo mm, dosáhnout povinného označování malení, abych které by upozorňovaly na ekologický dopad, jaký, že jeden nedopalek znečistí až 500 ml vody v oceánu je tady ambiciozní snížení tedy do roku 25. Chtěli jsme um, um, konkrétní čísla, ale tato odpovědnost zůstala na um, členských zemích. Já eh, evidentně eh, tyto členské eh, státy postupovaly rychleji a Mm, celá řada mm, regionů eh, ve Francii, v Rakousku eh, nedávno vydali ambiciozní prohlášení v tomto směru. Ehm, je, eh, měli bychom ušetřit velké množství prostředků i vytvořit velké množství pracovních míst. Je to značná příspěvek, je to o tolik víc než ta směrnice, podle které jsme to mm, omezovali. Ale nestačilo to. Měli jsme ambiciozní cíle revize směrnice o obalech eh, s konkrétními čísly, eh, dále kontrolu mikroplastů, protože eh, my jsme tady se zabývali makroplasty a mm, Mm, když skutečně chceme přejít k cirkulární eh, ekonomice a dále je velmi důležité podle mého názoru, je to, bylo to výsledek týmové práce, eh, Parlament, komise a rada, my jsme všichni jsme spolupracovali eh, na těchto ambiciozních cílech a já děkuji panu Timmermansovi no, za vaši angažovanost eh, v životní prostředí, panu ministrovi Kostingerovi z rakouské předsednictví a dalším, tak dále stírovým zpravodajem paní Okana Bajlan, pan Paulucci, Peničiny, Karl-Heinz a v mém týmu eh, a to je zásadně důležité, milion mobilizovaných občanů, kteří eh, skutečně eh, se angažovali za životní prostředí oceány pro nás i pro naše děti. Děkuji vám. Děkujeme vám mnohokrát, paní Rýs. A teď má slovo pan komisař Timmermans, první místo předseda komise. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo. Rozhodnutí, které později dnes odpoledne podstoupí Evropský parlament, dá plastovou ekonomiku v EU na udržitelnou cestu a bude to znamenat, že EU opět bude předjezdec na světě, co se týká například také plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Nikdy předtím přirozené prostředí, které e, živí lidstvo, nebylo pod takovým tlakem. Nikdy předtím nebylo tak důležité, aby udržitelný rozvoj byl v samotném jádru všeho, co v Evropě děláme, v Evropě i globálně. Nová směrnice o plastech na jedno použití změní způsob, jak využíváme, spravujeme, nakládáme s plastovými produkty a s plastovým odpadem. Výrazně snížíme negativní dopad plastů na životní prostředí, zejména na mořské životní prostředí nezměníme, pokud nezměníme své chování, udusíme oceány plastem. Vědecké důkazy jsou nesporné, ten problém je opravdu vážný. Evropa tak musí být vůdcem v celosvětovém řešení a ve zvyšování standardů v této oblasti na celém světě. Jak říkala paní Rys, zrovna zhruba před rokem jsme oznámili plastovou strategii v tom smyslu, že vypracujeme legislativu o plastech na jedno použití a dnes se parlament chystá v této věci definitivně rozhodnout. Výhled na tuto novou legislativu již teď podporuje udržitelnější biznisová řešení, mění chování spotřebitelů a činí nás příkladem v celém světě vlastně ještě předtím, než ten návrh vstoupí v platnost. Pozitivní hlasování Evropského parlamentu bude znamenat pozitivní změnu v souladu s naší s naší strategií a s našimi cíly pro oběhové hospodářství v oblasti plastu. Podpoří to inovaci, nové produkty a nové business modely. Tato opatření také výrazně sníží objem odpadu a znečištění našich oceánů plastem. Já bych chtěl srdečně poděkovat paní Frederik Ries a všem stínovým zpravodajům za obrovský kus odvedené práce, jak právě řekla. Pracovali jsme na tom společně, tři instituce, byli jsme na třech stranách a všichni jsme byli přesvědčeni, že toho můžeme dosáhnout. Byť lidé zvenčí říkali, že to je skoro nemožné, takže Frederik a vy všichni ostatní, děkuji vám mnohokrát a tím bychom mohli předat slovo kolegovi Velovi. Mr. President. Eh, děkuji. Mikrofon, prosím po tomto a aktu se velice volalo. Je to velice podporovaná iniciativa ze strany evropských občanů. Musíme zajistit, že ambiciozní opatření opravdu budou také rychle implementována v praxi, protože musíme společně eh, s veřejnými orgány, spotřebiteli a výrobci omezovat plastické odpady. Všichni aktory v tomto řetězci budou muset spolupracovat. Dohodnutá opatření by měla zlepšit design výrobku a zvyšovat povědomí spotřebitelů označováním a je třeba také zakázat určité výrobky tam, kde už existují udržitelnější alternativy. Evropský parlament také velice tlačil na výrazná opatření tak, aby bylo možné patřičně eh, řešit eh, hospodaření s odpady a vyčistit moře, protože jedná se zejména o výrobce a spotřebitele. Máme také teď eh, obligatorní cíle, pokud jde o plastové lahve. To opravdu změní celou ekonomiku plasty. Bude tedy eh, velký stimul pro trh s druhotnými plastickými plastovými materiály. Velice podporujeme tu dohodu, která byla dosáhla interinstitucionální jednáních komise, ale má tři prohlášení. Je tedy eh, pravidlo zásady, že tedy komise může schválit eh, návrh prováděcího aktu tam a nemělo by to být bez zdůvodnění. Za druhé, druhé, s velice krátkým předstihem, eh, komise eh, má, eh, se zabývá tím, zda je možné, aby opravdu termíny bylo možné včas plnit. Proto tady bude implementovat, implement, prováděcí akt. A teď pokud jde o biorozložitelné plasty, to nemá přímý dopad na implementaci směrnice. Všichni můžeme být dobře hrdí na tato nová pravidla, protože opravdu to znamená komplexní přístup k odstranění plastového znečišťování, včetně rybářského vybavení. A znamená to, že Evropa bude skutečně vedoucí silou ve světě, pokud o nejudržitelnější politiku v oblasti plastů. Tady sehrál velikou úlohu Evropský parlament, protože položil základy pro tento přerod a já velice věřím, že opravdu podpoříte, aby se to všechno stalo. Znovu chci eh, podpořit eh, místo předsedu komise a chci především poděkovat paní zpravodajce, stínovým zpravodajům, všem eh, europoslancům, kteří se toho zúčastnili a také všem spolupracovníkům komise. Děkuji. Paní Kap Apple není momentálně ve sněmovně, takže slovo má pan Rope a eh, bude hovořit minuto. Děkuji. Eh, pane předsedo, pane komisaři, kolegové, je to záležitost, která má mimořádný význam a trochu zaostáváme za tím, co bychom měli již dělat ale chci především poblahopřát komisi, paní zpravodajce a radě za to, k tomu, že ji dosáhli vyrováženého řešení tak, aby se snížilo používání eh, plastů pro jednorázové použití. Eh, jak už bylo řečeno i na výboru pro zemědělství vývoj, eh, jsem velice ráda tedy, že oba tyto výbory a výbor pro životní prostředí podpořili mé návrhy. Můj návrh ale nezískal podporu. Ten návrh, který eh, usiloval o to, aby byly nastaveny konkrétní kvantitativní závazky pro členské státy, pokud jde o jednorázové používané plasty. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní paní Briano. Paní Briano má jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pánové komisaři, plasty mají negativní dopad na přirozené zdroje v mořském prostředí a na celé životní prostředí. Ohrožuje kvalitu ryb a ohrožuje tak i lidské zdraví. Tento druh odpadu se tak velice snadno dostávají do potravinového řetězce a končí často i na našich stolech. Podle nejnovějších zpráv eh, Združení Clean Up je plastu v oceánech stále více. V podstatě plastový odpad by teď v oceánech představoval plochu o rozsahu tří území Francie. Proto e, při řešení této problematiky bude legislativa zásadní jak z hlediska prevence, tak z hlediska ochrany oceánu. Existuje mnoho iniciativ i ze strany komise, například Fishing for Litter, které se mají touto věcí zabývat. Je potřeba doufat, to samozřejmě, ale společně s tím doufáním je potřeba také něco dělat. Jedině tak zajistíme, že se také něco stane. A musíme to udělat rychle, protože už nemáme mnoho času. Děkuji. Děkuji, pan Líze má slovo na dvě minuty. Vážení kolegové, vážené kolegyně, znečištění světových oceánů plasty je obrovský problém. V Tichém oceánu máme ten plastový štrůdl, který je vlastně pětkrát tak velký jako Německo. S tím je potřeba okamžitě něco udělat. Všude tam, kde můžeme plasty snadno nahradit, je potřeba zavést zákazy například u plastových talířků. Eh, samozřejmě bychom mohli mít nějaké alternativní talířky, třeba i omyvatelné. A tam, kde nemáme tak snadnou nahraditelnost, je potřeba použití plastů redukovat. Já jsem se vyjádřil potom, abychom ty redukční cíle poněkud vyjasnili a je potřeba apelovat na členské státy, aby byly co nejpřísnější. Chci poděkovat všem, kteří spolupracovali na této věci. Děkuji samozřejmě také Frederik Ries, Karl Heinz Florencovi a Elizabeth Köstingerové z předsednictví rady, která velice inteligentním vedením debat přispěla k tomuto výsledku. Každopádně jsem eh, velice rád, že jsme nepřestřelili eh, z hlediska cílu. Měli jsme tu eh, návrhy od zelených například eh, zakázat balonky, což by bylo podle mě nepřiměřené. Potřebujeme inovaci, potřebujeme nové produkty, ale nesmíme brát lidem zábavu. Na druhou stranu dávám Frederik Rees za pravdu v tom smyslu, že v příštím období budou potřeba další podobné kroky, například v oblasti mikroplastů, obalových plastových materiálů. I tam budeme muset očekávat nové návrhy komise, tam budeme muset jednat, abychom ten problém aktivně řešili. Pro dnešek však eh, toto je velice důležitým prvním krokem. My podpoříme oběhové hospodářství a učiníme několik kroků pro zamezení znečišťování oceánu. Řekl bych, že toto je jeden z mála příkladů, kdy ta legislativa, kterou vytváříme, byla přijata občany tak pozitivně a proto je žádoucí, abychom je co největší většinou schválili. Děkuji. Pane Líze, akceptujete modrou kartu od kolegyně Boylen? Prosím, paní Boylen. Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych se zeptat pana Lízeho, zda je skutečně spokojen s tím, že on a ostatní eh, zrušili to, tu, ten náročný úkol označovat balení balónku. Ne tedy, že bychom zlikvidovali balónky jako takové, ale na jejich obalech má být napsáno, že lidé se eh, je mají správně recyklovat nebo správně likvidovat. Eh, díky zásahu pana Lízeho mohou děti být ušetřeny té hrůzy, že by viděli nějaké takové um, označení na obalech balónku a místo toho tady máme hrůzu otrávených zvířat. Že ano. Děkuji vám za tuto otázku. Já to řeknu ještě jednou a jasněji. Myslím si, že bychom měli hledat alternativy v oblasti technologií. A také to varování by znamenalo, že na svatbách, na dětských narozeninových párty a tak dále by balonky už nestoupaly do vzduchu a podle mě bychom tím zacházeli moc daleko, do toho Evropské unii nic není. My musíme být pro inovaci, nemů- nemůžeme být jen pro zákazy. A myslím si, že tento parlament by neměl vysílat signál v tom smyslu, že chce někomu bránit v zábavě. Děkuji. Pan Paulucci, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. I já bych chtěl začít tím, že poděkuji zpravodajce za skvěle odvedenou práci, kterou jsme odvedli společně. Myslím si, vážení kolegové, že v rámci toho hlasování za pár hodin, kde snad schválíme směrnici o plastech na jedno použití, eh, se posuneme o významný krok vpřed. Spotřebitelé budou mít více informací o pravidlech, budou eh, informováni detailněji a bude to také znamenat větší odpovědnost pro výrobce. Řekl bych, že můžeme být hrdí na toto hlasování. Znamená totiž dva důležité kroky vpřed. Jednak skon, začneme skoncovávat s tou kulturou zbytečného vyhazování, toho přehnaného konzumerismu a zároveň začneme něco dělat s, tím, s jedním z hlavním znečišťovatelů naší země. Změníme tím chování spotřebitelů a návyky na recyklaci a používání plastu. Tento krok zatím vychází pouze z Evropy, ale je jasně ambiciozní, má sloužit jako příklad. A teď nesmíme usnout na Vavřínech a musíme dělat další kroky ještě dále. V posledních hodinách, v posledních dnech slýcháme věci, že bojujeme proti chemickému průmyslu nebo něco takového. Chemický průmysl je samozřejmě strategický sektor, ale ono to tak není, že bychom s ním bojovali. My chceme udělat tyto kroky vpřed, abychom stimulovali technologické inovace a abychom změnili návyky spotřebitelů. Jinými slovy, chceme produkovat jiné věci lepším způsobem, zajistit vznik nových pracovních míst. Eh, souhlasím s tím, co říkal pan Timmermans. Zdálo se, že toto je nemožný cíl a namísto toho se nám velice rychle podařilo dosáhnout úspěchu s velkou podporou jak parlamentu, tak v evropské společnosti eh, celkem. A já proto s nadějí očekávám dnešní hlasování, protože teď na konci legislativního období vysíláme jasný signál, že ta transformace do oběhového hospodářství je nejen naléhavá, ale je také možná. Děkuji. minut Pan Demesmecker, minuta 30 vteřin. Minulou neděli eh, se konalo hmm. velké čištění na finském pobřeží a eh, mnoho tisíc dobrovolníků se tohoto týkalo a sebrali 11,5 eh, ton odpadů a bylo to dvakrát více než loni, čili je to fantastická iniciativa, to je zcela jisté a opravdu hmatatelný konkrétní výsledek. Ale také vidíme, jaká je nepříjemná realita, protože 80 odpadu nebo věcí, které nacházíme na plážích, je odpad a většina toho, polovina, díky tomu, že naše společnost všechno vyhazuje, jsou plasty, které eh, jsou pro jednorázové využití. Pokud tím něco neuděláme, v roce 2050 bude v mořích více plastů než ryb, proto musíme opravdu zakázat tyto plasty, aby se nemohly od, eh, vyhazovat do moře. Plasty jsou samozřejmě důležité, ale potřebujeme daleko udržitelnější a zodpovědnější posoj k jejich používání v celém řetězci, což je důležité nejenom pro životní prostředí, ale ekonomiku a také klimat, protože to sníží také produkci CO2. Na každou tunu eh, vlastně eh, recyklovaného odpadu eh, se snižuje potom vytváření CO2. Proto je velice důležité, abychom převzali odpovědnost a abychom opravdu dosáhli 80% cíle recyklovatelných lantví. A také souhlasím s tím, co tady bylo řečeno ohledně toho, jak výborné bylo vyjednávání a výborný výsledek. Takže už vlastně používáme a plasty velice dlouho. A teď pan Torvalds a má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pánové komisaři, dámy a pánové za deset let nebo v dalších deseti letech budeme mít před sebou mnoho výzev oblast, a plasty určité budou součástí diskuse. Budeme dále hovořit o problémech, o výzvách a vlastně se dostaneme zase k tomu východisku. Sergio Gormi tomu říkal špatný a ušklivý. co je špatné a ušklivé? Existují ovšem dobré plasty, ale samozřejmě, že e, většina z nás si zvykla plasty používat a asi bychom možná potřebovali e, se pořádně podívat e, pořádný, eh, s správnými brýlemi do budoucna, abychom viděli, co to dělá s plasty. Podle Serge Rakiony jsou tady ty ošklivé plasty, ale myslím si, že musíme skutečně zkoumat nejrůznější typy plastových materiálů, které používáme, protože existuje jich mnoho typů. Možná, že by se daly nějak klasifikovat a možná, že pak bychom mohli lépe čelit těmto výzvám. Ale takové zkoumání samozřejmě by musela zahájit komise v nadcházející nadcházejícím období a také v nadcházejícím e, volebním období parlamentu. Jsou také takzvané falešné nebo špatné plasty. A když se tak e, za, tím na to myslím, tak navštívil jsem mimochodem také ministra e, v Norsku, který měl na starosti sportovní Eh, stádium v Oslu a říkal, že se tam také objevilo strašně moc mikroplastů, eh, které se vůbec nachází na fotbalových stadionech. Tak to je také příklad takových těch špatných plastů, ale je také mnoho příkladů dobrých plastů. My jsme vlastně ve Finsku začali vyrábět teď papírové eh, kávové kelímky, které nemají vůbec v sobě plasty a máme také plasty, které jsou rozpustné ve vodě, tak možná bychom měli více se zabývat inovacemi a výzkumem. Un minut și jumătate. Děkuji. Děkuji paní Rys za vynikající práci, děkuji panu Timmermansovi, bylo eh, mi ctí. Eh, je to už po druhé, že máme, co máme legislativu na snižování plastů. Eh, minule to byly tedy plastové tašky což byla taková malá bitva, ale uh, eh, Manny Timmermans, my vlastně vám mluvíme za srdcem. Ale teď tady máme takového napraveného říšníka, který již uh, prozřel. Já jsem tak vděčná, protože to je mnohem snazší a je to také populární, když vás nechci obvinovat z populismu. Angažovanost, to je lepší slovo, je to dobrá legislativa, ale je to jenom první krok. A to je velmi důležité si uvědomit, ale doufejme, že to je krok, který nás dostane dál, totiž um, eh, pokaždé, když se eh, celý nákladák plastů vysype do moře, tak my musíme jednat. Eh, Eh, jsou tady eh, možná řešení eh, biodegradabilní plasty, ale to má také problém, problematické. OXO bylo zakázáno, to je skutečně špatné. Ono se to rozpadne na mikroplasty. A je velmi důležité se toho být vědomi, protože je tady obrovská konkurence přijít s použitelnými alternativami. Můžeme tu bitvu vyhrát, ale pokračujeme dál. Děkuji. Paní Boylan, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes um, eh, schválíme směrnici o plastech na jedno užití, jedno z nejdůležitějších legislativních úprav i přesto, že eh, mm, rada nabrzdila naše ambice. Ale nebouchejme ještě šampaňské. Pravda je, že lineární plastová ekonomika bude pokračovat business as usual. A máme tady pozitivní opatření v této směrnici, ale měli bychom si uvědomit, že jenom jsme stále na povrchu. Eh, plastové tyčinky a jejich zákaz, to je dobré, ale kde je systémová změna, kterou potřebujeme a jak zabráníme těm 13 milionům tun eh, plastů, které se dostávají ročně do oceánu. Ten boom plastů je v důsledku um, snahy eh, průmyslu fosilních paliv zajistit co budoucnost. Plasty zůstanou levné a všude přítomné, pokud nebudeme eh, regulovat výrobce plastů a producenty fosilních paliv. Musíme Eh, přestat jenom mluvit o cirkulární ekonomice, ale uvažovat o tom, jak tento princip proměnit v činy. Dobré je, že tato směrnice zvýšila povědomí o plastech, ale nutně potřebujeme eh, říci jasně, že odpověď na krizi plastů není o tom, aby jednotlivci mm, odmítali brčka, ale abychom radikálně změnili naše mm, produkční linky výrobní linky. Děkuji. Pan Pedicini na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Konečně z té Evropské unie přichází něco dobrého. Velice často je unie totiž eh, jaksi v nemilosti mezi občany. Konečně něco, co se děje na žádost našich občanů, to znamená směrnice, která nám umožní znovu vyčistit naše moře a vyhýbat se do roku 2050 většímu objemu plastu v našich oceánech. Je potřeba eh, vyřešit otázku plastových obalů na naše potraviny, různé eh, plastové talířky a tak dále a tak dále. To znamená všechny věci na jedno použití, které jsou dnes plastové, které plastové být nemusí. Samozřejmě Můžeme hovořit o podobné věci jako v případě cigaretových nedopalků na našich plážích. Ehm, musíme zajistit, že to bude průmysl, kdo bude platit náklady například na vyčištění pláží od těch nedopalků, že o to budou oni, kdo je bude sbírat a kdo to bude celé platit. Je mi líto, že se v, t- v tomto návrhu eh, nepodařilo omezit plastové lahve. Rád bych připomněl, že každý rok Evropská unie vyrobí 50 Eh, milionů plastových obalů. A tím pádem v přírodě končí každý rok tisíce a tisíce a miliony plastových lahví, což je obrovská zátěž pro životní prostředí, zejména mořské životní prostředí. Je potřeba mít i plasty, které budou bioodbouratelné, které budou kompostovatelné. Jedině tak se můžeme posunout vpřed. Ital, italské a související síly zde v parlamentu se snažili tento návrh prosadit. Je potřeba udělat ten krok dopředu delší. Jedině tak eh, dosáhneme kvalitnější a zdravější přírody. Děkuji. Na Gardiniu, eh, domnul, domna Mela, un minut. Paní Mela na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, průmyslová revoluce 19. století a Eh, chemická eh, v 20. století přinesla skutečný pokrok v každodenním životě. Bohužel eh, mělo to velmi negativní dopad z důsledku šílenství související s globalizací. Invaze plastových odpadů na planetě, na mořích i na zemi stále méně eh, eh, jak si, práce v domácnosti znamená, všechno jde eh, stále rychleji. Je to komplexní problém, ehm, je to, vyžaduje to podporu členských států v oblasti výzkumu, substituce materiálu, spotřebitele, distributory, kteří by měli větší odpovědnost a členské státy sami se měly angažovat aby eh, nevznikl eh, šestý kontinent z plastu. Paní Gardiny na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Pokud vím, tak to měla být minuta a půl. Mně se zdá, že je jasné, že tady máme trošku nedorozumění. Jak říkal pan Pedicini, podařilo se nám eliminovat produ- plastové produkty na jedno použití, ale samozřejmě produkty na jedno použití z jakéhokoliv jiného materiálu, to stále zůstává. Takže prosím pěkně nepolemizujme o faktu, že 95% plastu, který je v oceánech podle studií OSN, jsou e, například z Ázie, jsou z Afriky a tak dále. My s tímto musíme zacházet e, rozumně a nedělat tady jakési předvolební spoty. Podobně jako to udělal pan Timmermans který je sice také špicen kandidátem, ale nesnaží se zde agitovat. Není možné tvářit se, že to byl výdobytek Italů, eh, kterým se podařilo eh, zajistit lepší budoucnost Evropy. Samozřejmě jsou to produkty i z Itálie a tvářit se, že nějaký problém bude řešit jedna země, to není pravda. Samozřejmě máme určité věci, které jsou prospěšné. Jsou jiné věci, které tak prospěšné nejsou. Například máme různé studie z Alstru a z Kalifornie, které říkají, že když odstraníme ty produkty na jedno použití, Zajistíme tím větší znečištění jinými produkty, protože například v nemocnicích se jídlo stejně na něco bude muset servírovat, že ano? Takže je potřeba nevyhánět čerta dňáblem. Děkuji, jo, Leinen. One minute and 30 seconds. Jedna minuta 30 sekund. Ano, já to vidím jinak než kolegyně Gardiny, eh, pan eh, místo předseda Timmermans, pan komisař Vela. Gratuluji eh, k této evropské směrnici proti jednorázovým plastům. Viděli jste, že v, mezi obyvateli je souhlas s tím, co teď děláme. Je to také něco viditelného v ekologické politice Evropské unie. A ve skutečnosti Eh, bychom to měli propagovat během voleb. Není to populismus, je to viditelný příspěvek, že se snažíme eh, omezit odpady, znečišťování životního prostředí. I když velká část těchto plastových odpadů je z, z jiných kontinentů, tak je správné, že my jako Evropa, jako Evropská unie půjdeme dobrým příkladem. Mm, eh, severní a východní moře, středomoří, tam jsou velké množství těchto odpadů. Myslím, že tato směrnice přispěje k lepšímu povědomí, že rychle, prostě to, to odhazování věcí se musí zastavit. Nepotřebujeme tyto jednorázové produkty na jedno použití, které pak zahodíme. Vidím, že musíme udělat mnohé, aby design mm, Eh, obalů byl z recyklovatelných eh, plastových materiálů a nikoli ty, které dělají problémy při recyklaci. Je důležité, aby výrobci převzali odpovědnost, takže dobrá ekologická politika v Evropské unii v tomto legislativním období. Děkuji. Pan Van Dalen na jednu minutu. Děkuji, pan Van Dalen má minutu. Děkuji, pane předsedo. Plasty se příliš široce používají v běžném životě, protože jsou levné. Někdy se tedy používají nesprávně, někdy i správně, ale každopádně dostávají se na pobřeží do moří a oceánu. Mořští savci a ryby je požívají. Proto musíme řešit eh, tuto horu plastů, která tady existuje. A v první řadě musíme vyčistit moře, oceány a pobřeží. Je velice důležité snížit množství vyráběných plastů, pak se bude méně konsumovat. Mhm. Eh, dělá se to nakonec mimochodem s eh, použitím i nafty, ropy. Čili kdybychom snížili používání plastů, tak bychom snížili používání fosilních eh, paliv a méně bychom záviseli na státech, jako je Saudská Arábie. Děkuji. Děkuji a pan Gerbrandy má nyní jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Je výborné, že se tady poklepáváme navzájem po zádech, že se nám podařilo zakázat eh, takto plasty pro jedno použití. To je jistě výborný výsledek, ale musíme se na sebe podívat i kriticky. Podívejte se na ta opatření. Byla oznámena už v roce 2010. Jednalo se o plán k pojistačné Evropě. Trvalo to tedy 8 let, než se nakonec vynořila tato legislativa. A je tady ten pocit eh, urgentnosti, naléhavosti, ale asi není dostatečný eh, nemělo by být přijatelné si myslet, že všechno běží jako vždycky. Politika soudržnosti, dopravu, ekonomická politika a to všechno se musí opravdu výrazně změnit. Pokud je o soudržnost, eh, kterou tady dnes máme, měli bychom ji používat, abychom opravdu jednali společně a abychom zajistili naléhavý přechod k čistší ekonomice. Paní, pane Gerbrandy, eh, akceptujete eh, modrou kartu od kolegy pana Refriče? Ano, prosím. Eteriče. Děkuji vám, eh, protože jste tak eh, akceptoval tento dotaz. Všichni se jistě shodneme, že potřebujeme dělat změny a zlepšovat životní prostředí, ale výroba, výrobci vždycky potřebují dobu, aby mohli věci změnit. A pořád zdůrazňoval naléhavost. A souhlasíte s tím, že ta rychlost toho návrhu, když bude vede, vést ke správ, ztrátám eh, pracovní příležitosti, A kolik je přijatelné? Tisíc, deset tisíc, kde přestaneme nakonec eh, počítat náklady a ztráty výrobců eh, oproti těm požadovaným a potřebným změnám. Já si myslím, že to je rozdíl mezi konzervativcem a liberálem. Já věřím na progresivní budoucnost. To už je příběh minulosti. Vždycky jsme slyšeli, že nová technologie nás bude stát pracovní příležitosti a podobně. Ale ve skutečnosti tam to vedlo k zářivější budoucnosti. To tež se týká čistší ekonomice. Určitě vytvoří nové pracovní příležitosti a jako bonus budete mít ještě čistou planetu, tak co ještě si můžete přát. E, děkuji. A pan Kauma, Kaut má minutu. Já vám mnohokrát děkuji a především bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci na snížení plastu na jedno použití. To je vynikající krok dopředu, jak říkal tady kolega. Bojovala spolu s komisí za tuto akci pro, proti akcím, proti plastům. Je dobře, že to děláme teď, ale musíme se také podívat dopředu, protože jsme se k tomu cíli ještě nedostali. Pan komisař řekl, že jsme na cestě k udržitelné budoucnosti prostě to je možná příliš moc to tvrdit o tomto kroku. Ano, je určitě vynikající, že se snižuje spotřeba plastů pro jednorázové používání. Bavíme, že plasty se hlavně používají v obalech. A pan komisař před dvěma lety nadhodil takovou myšlenku, ehm, že by bylo třeba atakovat plasty, ale už o tom neslyšíme. Když si přečtu tu strategii o plastech, tak pořád by se něco ještě mělo stát. Proto je určitě důležité, abychom nejenom neslavili, ale abychom si tak také poslechli od komise, jaké další kroky můžeme očekávat, aby se opravdu snižovala, snižila naše závislost na plastech. Já vám mnohokrát děkuji a bude to teď pan Umarči na minutu. Pane předsedo, děkuji. Do roku 2050 už nebudou plasty v oceánu eh, a eh, ty plasty jsou největší hrozbou pro život v mořích. Nyní pět miliard tun plastů je v oceánech a v přírodě. A pokud se nic nezmění, tak do roku 2050 tak to bude 30 miliard tun. To je třikrát víc než e, množství plastů vyprodukovaných doteď. Vlastně naše země se stala plastovou planetou a ta ekologická katastrofa je obrovská. E, ta směrnice mohla být bodem zvratu, ale ve skutečnosti je to jenom drobný krok správným směrem. Když měl, ale proběhnout revoluce, měl být vynalezen nový model, který by nás zbavil všech plastů. Musíme se stydět za to, co jsme s planetou udělali. A měli bychom se stydět před eh, živočišnými druhy, které eh, trpí naší eh, kulturu odpadů. Pan Etheridge, dvě a půl minuty. Děkuji. Věřím, že jednorázové plasty a směrnice v těchto plastech je ne, není fér vůči polystyrenovým obalům Mm, tím, že se zakazují ostatní eh, položky na seznamu zakazaných, včetně přílohy B, eh, návrhu směrnice, brčka, příbory, ehm, tyčinky, batové a podobně. To jsou specifické produkty, není to celá kategorie produktů z daného materiálu. EPS to je jediný materiál, který byl jako takový dan na seznam zakázaný. Statistiky, na kterých založila komise tento návrh, však neukazují, že EPS pro potraviny je významným problémem na evropských plážích. Všechny typy e, potravin a nápojů a dalších, včetně produktů EPS, před představují jenom 4 až 6 odpadu eh, na plážích. Kontejnery na potraviny a pití tam byly dány na poslední chvíli těsně před plenárním zasedáním. Před mandátem do trialogu nebylo možné ty informace distribuovat včas, to odůvodnění bylo nesprávné, eh, přičem, že, že 31% odpadu na plážích je polystyren, ale to prostě není pravda. Čísla komise ukazují, že 31% eh, jsou smíšené fragmenty plastů, včetně určitého množství polystyrenu. Některé části EPS ovšem pocházejí jinut než Ehm, z obalů, například stavební materiál. Proto tento zákaz není přiměřený, prospěch pro životní prostředí bude nulový, bylo to protlačeno bez výzkumu, povede to k tomu, že podniky přijdou o práci a lidé, spoust lidí přijdou o pracovní místa. V mém obvodu to ztratíme 250 pracovních míst do roku 2021. V celé EU 29 firem, které budou přímo postiženy, tisíce občanů ztratí živobytí. Zákaz EPS by měl být spochybněn. Eh, správným krokem by bylo vyndat to eh, polystyren se, zakáz- těch zakázaných plastů. Toto je mm, mm, vlajka eh, oblasti, kde 250 lidí přijde o, o práci. Pan Lančín, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Pokud chceme skutečně řešit problematiku znečištění plasty na jedno použití v našich oceánech a mořích, je potřeba zaměřit se na to, co nám pomůže. A jediné, co nám pomůže, je zajistit menší spotřebu těchto materiálů v afrických a azijských zemích, protože ty jsou odpovědné za znečištění oceánu. Tímto Evropa může, s tímto Evropa může něco udělat, například v rámci svých bilaterálních e, obchodních dohod s těmito zeměmi. Jasné, vzhledem ke geografickému e, nastavení nemůžeme omezit znečištění moří ani znečištění země. Je potřeba skoncovat s produkcí e, s cílem pouze nejnižší ceny, protože to vede k znečišťování. Ideologická podstata směrnic, jako je tato, s environmentalistickými podtexty je velice sporná, protože ohrozí firmy a pracující v našich zemích. To budou totiž ti, kteří zaplatí cenu za tento náš krok. Děkuji. Je zde modrá karta, pane kolego. Pokud přijímáte, prosím. Vážený pane kolego, vy jste vyprávěl pohádku, kterou v posledních dnech a týdnech eh, slýcháme opakovaně, že něco dělá pouze Evropa. Eh, víte, že existuje světová charta pro zákaz plastu a víte, že eh, Indie, která má dva a skoro dva a půlkrát tolik obyvatel jako my, už dávno podobnou legislativu přijala? Z údajů eh, z našeho společenství vyvstává, že 95% znečištění v oceánech v podobě plastu pochází z azijských a afrických zemí. Jsou to stejné země, se kterými uzavíráme obchodní dohody, aniž bychom se alespoň minimálně snažili zohlednit environmentální aspekt. Řešíme práva žen, lidská práva, eh, práva mladistvých a tak dále. A mně toto připadá jako taková velká nesourodnost z hlediska toho, co dělá toto evropské společenství. To je to, co jsem chtěl zdůraznit. Nejde o nic proti životnímu prostředí, jenom o to, jakým způsobem toto evropské společenství funguje. Děkuji paní Pětikajnen, minuta 30. Well, uh, this is... Toto je velice dobrý patřičný krok, pokud je o omezení nebo zákaz plastů pro jedno použití, ale nemůžeme říci, že problém tím vyřešíme. Doufám, že komise zajistí i další kroky ohledně oběhového hospodářství a že plasty se budou dále projednávat, až přijde nová komise. Já chci říci, že plastové a mikronové nanoplasty jsou ty nejzávažnější problém, ale pocházejí i z jiných eh, zdrojů. Jsou v detergentech, v kosmetických výrobcích, eh, v obalech nebo v hnojivých výrobcích a jsou v takové velice drobné, jsou v velice drobném formátu, v mnoha formách. Ale eh, samozřejmě, že také musíme myslet na význam textilního průmyslu z tohotohle disku, takže doufám, pokud jde o textil a e, například pneumatiky a obaly potravin, obavování, takže se tím komise bude používat, protože to jsou disruptory endokrinu. Je to tedy důležité v naší potravě, takže doufám, že se v tomto směru bude pokračovat i v budoucnosti. Já vám mnohokrát děkuji a teď eh, paní Dalí, minuta 30 vteřin. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala paní zpravodajce i stínovým zpravodajům, zpravodaji Maximo Palučimo. My jsme spolupracovali a snažili jsme se o to, aby aby tady byla legislativa, která by skutečně řešila nejdůležitější problémy. Jednou, každou minutu eh, se vyvrhne do moří množství plastů, které se konají, eh, rovnají nákladu jednoho kamionu a klidně by se to mohlo zdvojnásobit do roku 2030, proto důležitým krokem je zákaz plastů pro jednorázové použití. Je to jasný příklad eh, legislativy, která mění smýšlení občanů občanů a umožňuje to zvyšovat povědomí, zejména mezi mladých lidí a dětí, protože eh, lidé si teď daleko více uvědomují a musí uvědomat, že existují alternativy. Musíme se zabývat zejména třemi věcmi. Za prvé, musíme vytvářet podbídky pro opětovné používání plastů eh, spískaných z moří. Je tady například dobrý příklad eh, jedné značky, která z takovýchto plastů vyrábí sportovní zboží. Musíme také zajistit, že se vůbec plasty nebudou dostávat do moří, pro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 Čili eh, je také otázka a velice důležitý plán eh, zpětného sběru plastových eh, lahví a také jejich pětváření na lahky například. Musíme myslet na alternativní využití plastů. Například dnes je tedy podnik, který vyrábí příbory z různých materiálů, včetně těch, které jsou použivatel, poživatelné. Čili je možné různým způsobem doplňovat úsilí na straně výrobců, zástupců mladých lidí, občanů a politických stran. Děkuji asi by jeden, se jsme všichni chodili, měl, nosili nylonové košile. Paní Věrik má minutu. Pane předsedo, kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat paní Rýs za tak vynikající výsledek. V Ekonu eh, jsme, jsem jednala za eh, a máme samozřejmě rozdílné názory o tom, jak řešit problém plastu. Eh, dlouho jsme o tom diskutovali a já si neustále uvědomuji, že problémem nejsou samotné plasty, ale způsob, jak je vyrábíme a používáme potřebujeme eh, recyklovat plasty, opětovně je používat a samozřejmě musíme zajistit to, že se nebudou vyhazovat do životního prostředí. Eh, výsledky nám může přinést výzkum a eh, vývoj. Takové plasty, které budou příznivé pro životní prostředí, jsou mojí vizí pro budoucnost a myslím si, že je úplně jasné, že evropští občané volají po naléhavé akci a tato směrnice je malou odpovědí na to. Proto prosím všechny kolegy, aby aby podpořili tuto směrnici, protože je to začátek tomu, abychom se těchto platů spolu zbavili. Paní je minuta. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, je na čase, abychom ukončili invazi jednorázových plastů. Nemáme už ten luxus, abychom mohli čekat ani každý týden uh, umírají delfíny a uh, velryby, protože polikají plasty. Eh, mikroplasty a eh, další částice se dostávají do oceánů i do ovzduší. Eh, mezi to patří i obaly polystyren. Je třeba jednat. Členské státy už nemají morální právo se dále váhat. Musí přijmout opatření co nejrychleji a nenaslouchat průmyslu, který neustále opakuje eh, písničku o zaměstnanosti. Eh, musíme změnit model, musíme eh, odpovědnost producenta, kterou jsme dostali, prodlužuje princip, že platí producent. Pan Hazenkamp na jednu, paní Hazenkamp na jednu minutu. Um, mladí nás skutečně vyzývají, aby jsme e, jednali, co se týče plastů. E, mladí hrdinové, jako Ben Slab, který, nebo desetiletá Lily, kteří sbírají odpadky. Mladí lidé po celém světě jsou v avantgardě a chrání planetu. Naše iniciativa mě naplňuje píchou, ale současně i hlubokou hanbou, protože oni uklízejí náš nepořádek, kteří se dostává do oceánu a ničí biodiverzitu neodvratně. Nová pravidla pro eh, plasty na jedno užití jsou dobrým začátkem, ale nestačí. Vidíme odpadky po celém světě z coca cola Nestle, Marlboro, McDonald's, Red Bull, Unilever, a Procter Gamble. To je to jsou nejběžnější odpady, které se při úklidu nacházejí. Kde je jejich odpovědnost? Zdraví lidí a zvířat nemůže e, padnout za opět maximalizaci zisku těchto firm. Pana Agniu na jednu minutu. Já se obávám, že EU podvodně obě, e, obtěžuje britský průmysl biodegradabilních plastů. Pokud akceptujeme na OXO v článku 5, tak se vyhýbáme vlastním pravidlům zákazu plastu. Podívejte se na článek 64 Ríče. Nebudete jistě ignorovat vlastní Eh, legislativu. Komise jedná podle článku 69, žádá studii o xogradabilních eh, plastů, protože se domnívali, že tvoří mikroplasty. Studie ještě není hotová, ale po deseti měsících práce v říjnu oznámili, že nejsou přesvědčeni, že se tvoří mikroplasty. Pokud bylo e, doporučeno omezení, tak by to mm, museli zvážet dva výbory podle článku 70 a 71 rýče a musel by to být předmětem veřejné konzultace. E, to se nestalo, takže e, povrušujete vlastní pravidla, takže oxoplasty musí být vyňaté z článku 5, než bude směrnice zveřejněna v úředním věštníku. Pane Agňo, akceptujete modrou kartu od paní Sáken? Eh, popře, popíráte, že OXO eh, znamená plasty se rozpadá, se stane znovu přírodou, tedy po stovce let. OXO je pravděpodobně nejhorší z těchto eh, degr- biodegradabilních produktů. Proto bojujeme OXO v tomto parlamentu. Popíráte, že OXO eh, eh, vlastně jenom vede k tomu, že ty plasty se rozpadají na malé kousky? Myslíte si skutečně, že tomu tak není? Já to popírám, protože vy si eh, pletete degradabilní s biodegradabilní. Tam se skutečně ten plast ničí. Už to není plast, když ten systém proběhne. Já tady mám, mod, oni mi dali vlastně modrou kartu, já jsem ji dal do krabice, za pět let tam nebylo nic. Děkuji. Tak to je vyřešeno, dobře. Paní Delej. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, znečištění oceánu plasty je velká výzva. Musíme být ambiciozní a myslím, že dohoda mezi institucemi je dobrá. Zohledňuje mm, možnost náhrady mm, plastu, je to pokrok. Chci poděkovat zpravodajce paní Rys, stínové zpravodajce ehm, Podporuji celkovou orientaci tohoto textu, především zákazu oxodegradabilních plastů, eh, které způsobují škody v oceánech. Eh, v tom, textu, v tom konečném textu není eh, jasná definice biodegradability. Je třeba tedy výzkumu a dalšího vývoje logika cirkulární ekonomiky a opakované užívání plastů je již in, integrované. Podniky investují do inovativních řešení, aby umožnili eh, zhodnocení eh, plastu na bioplasty, primární recyklovaný materiál. My ale musíme dělat víc. A to žádáme v tomto textu. Je to tedy naší povinností, abychom naše ambice doprovázely nutnými prostředky. Paní Bonafé na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Mladí lidé, kteří vycházejí na náměstí v celém světě v posledních týde, týdnech, po nás chtějí, abychom co nejnaléhavěji dělali, abychom dělali něco co nejrychleji pro udržitelný rozvoj. Evropa jedná a teď chce učinit významný krok v boji proti plastové kontaminaci, zejména v našich mořích a oceánech. Nejen v oceánech, ale také ve středozemním moři máme ostrovy plastu. S touto směrnicí zakazujeme plastové produkty na jedno použití, talířky, příboly a tak dále, které velice často způsobují takovéto znečištění, ale bohužel jsou eh, velice disponibilní na trhu. Zároveň podporujeme využívání recyklovatelných plastů v produktech. Za, zakotvujeme se minimální obsah recyklovatelných plastů do různých kontejnerů a obalů. Tím se postupně chceme posunout k oběhovému hospodářství. V Evropě jsme velice dobře pochopili, jak je důležité zajistit lepší blahobyt našich občanů a zároveň chránit životní prostředí a být konkurenceschopní. To bude samozřejmě dlouhý proces, protože budeme muset změnit naše modely výroby a spotřeby, ale řekla bych, že to je jediná cesta, která před námi je otevřená. Děkuji. Děkuji, pan Gambus, minuta 30. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, pánové eh, komisaři. Rád bych poblahopřál paní zpravodajce Rýs a stínovým zpravodajům, zejména našemu stínovému zpravodaji panu Florencovi, a chci poděkovat za veškerou práci, kterou odvedli v této věci, protože t- toto téma je v jádru celého balíčku oběhového hospodářství pro rok 2018, podobně jako tomu bylo třeba v případě těch přístavních zařízení pro eh, nakládání s odpady. Evropská společnost si uvědomuje palčivost problému plastových obalů a plastového znečištění. Někteří dokonce chtějí plasty úplně zakázat. Já si myslím, že musíme být pragmatičtí. Musíme pochopit, že jsou oblasti, kde neexistují alternativy. A proto naše politická frakce chce podpořit investice, tak, aby mohl být průmysl inovativnější, aby mohl přicházet s dobrými alternativami vůči plastům, abychom plastové produkty mohli nahradit produkty udržitelnějšími. Musíme zajistit nějaký, nějakou transformaci, tak abychom snížili eh, naše dopady na životní prostředí, dlužíme to příštím generacím. Tento přechod na plně oběhové hospodářství představuje obrovskou příležitost pro vytváření nových pracovních míst, pracovních míst, která budou představovat přidanou hodnotu a to pomůže reindustrializovat celou EU. Je odpovědností všech hlasujících Evropanů 26. května, aby podpořili ty politické strany, které pracují na řádné způsobné transformaci k udržitelnějšímu světu, jak z hospodářského, tak z environmentálního a sociálního hlediska. Děkuji. Děkuji paní Revodalon Bonefa na minutu. Děkuji, pane předsedo. Není potřeba dále uvažovat o znečištění, dále mluvit o znečištění eh, plasty, když se podíváme na eh, mrtvé velryby, také Eh, na, ve Středomoří, které se stává popelnicí, je tam velká koncentrace mikroplastů, největší koncentrace ve světě. Takže já jsem ráda, že všechny tyto jednorázové plasty budou zakázány od roku 2021. Představují mm, velké množství mořského odpadu, ohrožují biodiverzitu i e, ryby, které jíme. Tato legislativa je první etapa nového modelu produkce Eh, cirkulární ekonomiky, lépe eh, spotřebovat, lépe recyklovat všechny tyto plastové produkty. Já chci eh, říci, že průmysl by měl to financovat, tento Marshallův plán pro oceány. Průmysl považoval dlouho naši zemi za jejich Nejde o um, přežití uh, budoucí generací, ale už té naší, jinak uh, bude ta, to znečištění nezvratné. Děkuji. Eh, dalším řečníkem je pan Kristof Fierner. Eh, Snížit množství plastů, zejména v oceánech, je velice důležité. 80 až 85 odpadů v mořích jsou plasty, ale musíme realisticky očekávat, co tento návrh může způsobit. Určitě i nadávno budou eh, hrůzné obrázky, jak se vytváří celé plastové ostrovy nebo jak jsou pláže mm, plné plastových oblaků. Samozřejmě, že Evropa odpovídá jenom za malé procento plastů, které které se vyrábí a končí eh, v Asii většinou, v, v, v oceánech. Většina přichází z Ázii, tam je 60 plastů. A asi nikdo by nemohl říci, že Evropa nemá odpovědnost. Naopak máme obrovskou odpovědnost, protože my musíme ukázat, jaká je správná cesta, ale také musíme správně jednat. Musíme zakázat správné produkty, které třeba zakazovat a ne